Mám pro vás další sdělení. Španělské úřad kdy mě informovali o tom, že paní Magdalena Alvarez bude nahrázena panem Sergio Prieto. Ten bude členem Evropského parlamentu s platností od 19. července 2010. Vítám nového kolegu, pokud je tedy přítomen. kolega pravděpodobně ještě nedorazil podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu Evropského parlamentu. Je tomu tak, že dokud nebyl prověřen jeho mandát a nebyly mu svěřeny jeho povinnosti, pan Sergio Guterres Preto se může účastnit všech zasedání Evropského parlamentu se všemi plnými právy. Musí ale podepsat prohlášení o tom, že nevykonává žádný úřad, který by nebyl slučitelný s vykonáváním úřadu poslance Evropského parlamentu. Mám tady žádost o zrušení imunity paní Agnes Hankis. Jde o soudní proces před centrálním soudem v Budapešti podle článku 6 odstavce 2 jednacího řádu bude tato žádost předána do právního výboru, který je příslušný v této oblasti. Evropská lidová strana.